systém. Takže bych se chtěla zeptat komise, jak je důvod pro toto snížení a také eh, důvody pro to, jak tedy či úsilí o to, jak vlastně zlepšit využívání těchto programů. Otázka ovoce a zeleniny. Máme dohodu, kterou jsme uzavřeli v trialogu s komisí a radou na rok 2012 rozpočet rady se potom tedy navýšil zpět na to, eh, co původně bylo plánováno pro radu a bylo řečeno, že sektor se má podporovat eh, z profesních organizací. My stále ještě čekáme na konkrétní návrh komise, na to, jak toto eh, to tuto konkrétní částku pro tento konkrétní účel chtějí využít, takže na to bych chtěla slyšet nějakou odpověď. A samozřejmě také potřebujeme eh, jak eh, řešit některé další specifické oblasti, kde opět tady nemáme dostatečné informace od komise. Poslední věc, pilotní projekty. Já jsem v tomto výboru na minulé schůzi řekla, že chci navrhnout široce pojaté projekty, které podpoří eh, různé tedy politické frakce, ale nejprve dovolte. Bylo by možné Eh, abych eh, kolegy, bylo by možná, aby kolegové byli eh, trošku hm, zachovali tedy klid, skoro se tu neslyším. Takže předtím, než navrhneme nové projekty, tak myslím, že jsme v této sněmovně slyšeli poměrně dost kritiky na adresu minulých pilotních projektů, které nebyly plně realizovány a přitom se jednalo o projekty, které se týkaly tohoto výboru, například eh, mm, Centrum, Evropské centrum pro sledování eh, zemědělských cen. Chtěli jsme výměnu mm, osvědčené praxe v oblasti eh, v oblasti mm, dodržování a cross-compliance. A potom pokud jde o volatilitu zemědělských trhů, chtěli jsme k tomu mít pilotní projekt, domnívali jsme se, že tento projekt eh, ale realizován nebyl. Mohla bych eh, tedy navrhnout pilotní projekt, ve kterém bychom zemědělce informovali o tom, jak reagovat eh, na proměnlivost eh, trhu. Můžete tu volatilitu nějakým způsobem kritizovat, ale to je prostě fakt, který nikam nezmizí, neodejde, takže bychom zemědělce měli lépe informovat o tom, jak na to vůbec reagovat v praxi, tak aby to nebyla jen akademická diskuse. Pokud tedy kolegové souhlasí, tak by to možná bylo něco zajímavého, zajímavé téma pro budoucí pilotní projekt. Takže to jsou tedy jen ty hlavní eh, body, vše ostatní je v mém stanovisku, těším se na vaše reakce. Eh, to bylo vynikající, opravdu jste to zvládla výborně, nejprve George Lyon. I já budu velmi stručný. Chtěl bych jen podpořit eh, přístup Ester k rozpočtu a také její vizi, že bychom měli se chovat odpovědně a jak si uvědomovat si, že je tu hospodářská krize a reagovat eh, tedy přiměřeně. Eh, uvítal bych několik eh, ujasnění, především tedy pokud jde o ty nárůsty. Mm, chtěl bych se zeptat, zda by nám komise mohla vysvětlit loňských 10 miliard od mm, členských států, tedy eh, požadavky, ale komise nemohla tyto požadavky uspokojit, protože na ně neměla prostředky. Druhá otázka je 5,4 ochrany a dalších eh, investic do rozvoje venkova. Jak spolehlivá jsou tato čísla a jak se vlastně provádí tyto odhady jakým způsobem bude zajištěno, aby toto navýšení opravdu eh, bylo naplněno. Rozvoj venkova, eh, tam v této oblasti není taková, taková poptávka, jako například u strukturální fondu, fondu, takže možná byste nám mohli lépe vysvětlit, jak jste konkrétně tedy eh, přišli s tímto číslem. Děkuji, Georgi. Ulrike. Děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat Esther de Lange za dobrou a rychlou práci. Všeobecně si toho názoru, že je důležité, aby se komise snažila nalézat v rozpočtu možnosti, jak ušetřit. Ale myslím si, že v této souvislosti bychom měli poukázat také na to, že rozpočet Evropské unie ve srovnání s národními rozpočty je mnohem menší a že úkoly, které přebíráme, jsou stále větší, ještě mnohem více. I význam Evropské unie v dobách krize stále narůstá a proto je důležité, abychom podpořili růst pomocí investic. Rozpočet na zemědělství podle mého nímení právě by mohl být podpořen pomocí druhého pilíře, který je silný a který se týká rozvoje venkovských oblastí a tímto způsobem bychom mohli podpořit vytváření růstu a pracovních míst na venkově. Nemožné je, že v současné době v rámci provádění některých pilotních projektů, a jste to říkala, se nic neděje. Zde bychom měli vyvíjet nátlak, aby projekty, které požadují parlament, jak si nezůstaly stranou, aby se na ně nezapomnělo. Paní Sravodajka ve svém stanovisku speciálně zmiňuje problémy v sektoru ovoce a zeleniny. Myslím si, že my jako výbor Agri, pokud překládáme stanovisko, budeme se věnovat všem sektorům, tak bychom měli logicky a spravedlivě poukázat i na to, že existují i další sektory, které čelí masivním problémům. Aktuálně mě napadají producenti mléka, kteří trpí snižujícími se cenami a zvyšujícími se náklady na pronájem půdy a dalších eh, zařízení. Já tedy s napětím očekávám, jak se bude rada chovat vůči návrhu komise. Děkuji, nyní bych předal slovo paní ředitelce Longo. Promiňte, paní ředitelovi. Pane předsedo, budu stručný. Paní Delange, děkuji vám mnohokrát za výborný návrh zprávy s velkým zájmem jsme si ho pročetli. A já bych se chtěl omezit pouze na zodpovězení těch otázek, které byly položeny. Nechceme tady dělat přednášku o našem návrhu rozpočtu. K první otázce. Týká se to programu Mléko do škol. Komise předložila návrh, a to na základě detailní analýzy. 2011 v tomto roce bylo provádění tohoto programu ve výši 22 milionů eur. Na rok 2012 plánujeme na základě dostupných údajů něco, co nebude překračovat výši 60 milionů, které jsme měli v minulosti si s tím zklamáním, si s tím politováním, politováním konstatujeme, že těch původně plánovaných 90 milionů z rozpočtu na 2012, že tedy tato částka i letos dosažena nebude. A duchu střízlivosti, který se nese naším návrhem rozpočtu, jsme se rozhodli, že E, naplánuje pouze lehké navýšení ve srovnání s e, předběžným rokem, tedy 66 milionů místo 64 milionů. Měli bychom se tedy zeptat členských států, které nepředložily žádné substanční programy a řečník se nyní přerušuje. A na závěr říká, že tedy doufáme, že budoucnu budou splněny podmínky tak, abychom mohli povzbudit členské státy v tom smyslu, aby se pohnuli tímto směrem a paní Delange nám v tomto jistě bude nám pomocna. Dále k ovoce a zelenině. Pane předsedo, jistě víte, že je to jedna z oblastí, které mému komisaři velice leží na srdci. Naše útvary s velkým zájmem sledují vývoj na tomto velice obtížném trhu. Jsme ochotni reagovat, pokud dojde ke krizi na tomto trhu, pak se pokusíme pomocí instrumentů, které máme k dispozici, rozumně zareagovat, pokud tedy ke krizím dojde. Je to citlivá oblast, obtížná oblast a zaslouží si veškerou naši pozornost, kterou rovněž dostává. A ještě bych rád připomenul, že minulý rok, a týká se to prohlášení parlamentu, toto prohlášení bylo velice vítané a souviselo také s konečným rozhodnutím o rozpočtu na minulý rok. I v budoucnu bude tato oblast pravděpodobně předmětem podpory, protože, jak jsem již říkal, si zasluhuje velkou pozornost. Mám skončit, ptá se řečník. Pilotní projekty. K tomu bych vám mohl říct celou řadu věcí, ale bohužel na to již není čas ale rád vám budu k dispozici a rád vám poskytnu veškeré informace. E, my prosíme pana ředitele o e, pochopení, bohužel, když nemáme mnoho času, nyní zpátky jste Delange. Jen velmi stručně chci poděkovat komisi za to, že nám toto chtěli podrobněji vysvětlit a že tedy hovoří o těch, o těch eh, projektech, co, jak se realizuje a tak dále. Myslím, že ti z nás, kdo o to mají zájem, bychom se měli sejít zvlášť a podrobněji to rozebrat. Ještě jedna poznámka, eh, také pro kolegy ze SED. Samozřejmě, že pokud zmíníte určitý sektor, měli bychom asi zmínit i některé další sektory, ale měli bychom se asi vyhnout situaci, kdy vlastně nejsme na nic zaměření a kdy mluvíme o všech těch sektorech, takže to byl ten důvod z toho, co tu zaznělo od dalších kolegů, samozřejmě zohledním. Děkuji. Děkuji Ester, děkuji všem. Končím dnešní